Dámy a pánové, zahajujeme společné zasedání výboru Envy a výboru eh, zemědělského. Já se tady cítím jako host, eh, poněvadž my jsme se k vám eh, přidali na vaše zasedání po našem vlastním programu, kde mimo jiné jsme měli také návštěvu z Brazílie, z Brazílie s paní eh, ministriní. Bylo to velice zajímavé obě dvě témata. A proto se tady omlouváme za to, že jsme přišli o něco později. Eh, pokud se týče ještě formale, tak tady máme 22 eh, jazyků, Dokumentace je tady v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-meeting a máme přenos pro, po eh, intranetu. Eh, zápis, eh, pokud do konce zasedání nedostaneme připomínky, bude tento zápis z února považován za schválený. Tak eh, já tedy eh, nebudu zde eh, hovořit o podstatě věci, to přenechám zpravodajům. Paní Moj má potíže, které souvisí s leteckým spojením a proto tedy požádám paní poslankyni Sommer, aby nám to představila celé. Takže bych eh, teď eh, rovnou předal hlas paní eh, zpravodajce, abychom ušetřili čas. Nebudu to nijak uvádět, to by nám nepomohlo. Takže máte slovo, paní poslankyně. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, Dneska bychom se měli pobavit o doručených pozměňovacích návrzích na téma klonování. Musím přiznat, že mě trochu překvapilo, že eh, navzdory tomu, že mezi politickými frakcemi vládne velká jednota, teď to budu formulovat pozitivně, e, tu byla dostatečná kreativita na to, aby tady dorazilo více než 130 pozměňovacích návrhů, konkrétně 136. Nicméně e, i v těch pozměňovacích návrzích se zrcadlí velká jednota, protože celá řada pozměňovacích návrhů chce v podstatě to samé, e, co už je obsaženo v návrhu eh, mojí maličkosti a paní kolegyně mojí. To znamená, že ty návrhy v podstatě odpovídají do značné míry tomu, co jsme navrhli my sami. Například požadavek, že zákaz dovozu a uvádění na trh eh, klonů by se měl vztahovat i na potomky klonů a produkty z nich, nebo požadavek na zavedení dovozních certifikátů a certifikátů pro dohledatelnost, to je také součástí našeho návrhu, kromě toho eh, sportovní kulturní akce by měly být tedy součástí výjimky, nicméně to neodpovídá našim představám, s tím se nestotožňujeme, protože my chceme ty výjimky pouze pro vědeckou činnost což zmiňují ve svém eh, pozměňovacím návrhu i zelení. Já osobně jsem společně s kolegy eh, Desem a Kostingerovou eh, navrhla výjimku nebo návrh týkající se sportu, sportovních akcí, protože jsem se domnívala, že to možná není ještě dostatečně jednoznačně formulováno. Ten název tady hovoří o klonech zvířat, která jsou eh, chována a reprodukována pro zemi, eh, k zemědělským účelům. Ráda bych řekla, že i zvířata, která jsou chována za účelem kulturních a sportovních akcí nebo plozená za tímto účelem by neměly představovat výjimku z toho všeobecného zákazu. Že jsme tady všeobecně a plošně proti klonování. Kromě toho jsou tu další zajímavé návrhy ze strany zelených, nové definice klonování a klonová, klonovaná embrya. Jsou tu i pozměňovací návrhy, které jdou proti návrhu zprávy, to znamená, že e, jsou to především ty návrhy, které chtějí omezit ten všeobecný zákaz a chtějí, aby se ten zákaz nevztahoval na potomky klonů. Podle mě jsou to tedy věci, které jdou příliš daleko a Kromě toho jsou tu tedy návrhy, které volají potom, aby byla zaká- byl zakázán dovoz eh, masný, masných výrobků ze zemí, kde dochází eh, ke klonování, což bohužel tady není realizovatelné a není to ani účel naší zprávy. Já jsem ty pozměňovací návrhy podrobně prošla. Budeme eh, se tomu s paní kolegyní moji velmi pečlivě věnovat a domluvíme se na tom, jakou linii budeme dále zastávat. Děkuji vám tedy a byla bych velmi ráda, kdybyste mi některé pozměňovací návrhy eh, vysvětlili. Budeme vám za to vděčné, obě dvě, já i paní kolegyně Moj. Možná, že díky tomu vysvětlení nás eh, přesvědčíte o tom, eh, že tedy vaše pozměňovací návrhy máme do, do eh, té své zprávy zapracovat. Takže vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji vám, paní poslankyně. Dámy a pánové, začneme obvyklým způsobem, to znamená, nejdříve dostanou slovo nový zpravodajové. Pokud si někdo nepřeje hovořit, nemusí. Takže tady jsou, mám tady první eh, řadu a eh, to bude první kolo a to bude paní poslankyně Aruco. Prosím, obeste se na dvě minuty. Pane předsedo, já myslím, že ani ty dvě minuty nespotřebuju. Já bych chtěla poděkovat eh, oběma s pravodajkám Jde o poměrně komplikovaný problém. Já jsem se zaměřila na posměvací návrhy a myslím, že bychom eh, neměli eh, hovořit o těchto zprávách jako nevědeckých, protože hm, to jsou zprávy, které jsou sepsány zpravodaji na základě, hm, pardon, vědci na základě vědeckých poznatků. Není to tedy zpráva státní zprávy, ale e, je to zpráva vědecká. E, tady e, bych chtěla říci, že tady máme takový trend proti umělému oplotňování, proti, proti klonování, ale já bych řekl, že není správné říci, že eh, jde o něče, něco, co je proti biodiverzitě. My tady můžeme hovořit o pohodě zvířat, ale nemůžeme říkat věci, které prostě nejsou pravda. A já myslím, že eh, my bychom měli Eh, používat určitý rigorózní přístup, který tady nepoužíváme. Čili já si myslím, že to eh, není. Eh, jestliže někdo má tady pochybnosti o pohodě zvířat, tak v pořádku, ale nemůžeme tady popírat pravdivé argumenty. Děkuji paní poslankyně Sarbu. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady musím říci, že eh, toto je opravdu rozsáhlá legislativa. Mnoho pozměňovacích návrhů zpravodajů eh, se zabývá původem Eh, těchto zvířat, jejich produktů a tak dále. Potomci těchto zvířat, to je součást celého procesu, poněvadž to jsou, nebo tedy zvířata klonovaná, jsou potom nositeli té eh, klonovací informace, která je potom dále přenášená. No, a mm, my tady eh, skutečně vytváříme poptávku po těchto produktech. A já si myslím, že bychom eh, měli eh, žádat, aby se tady ten původ prokazoval. To je jediný způsob, jak se budeme moci vyhnout eh, náročnému a administrativně obtížnému eh, systému dohledatelnosti. Ty naše pozměňovací návrhy eh, vypadají spíše, nebo podobají se spíše dočasným zákazům, nikoli tedy zákazům permanentním. A to znamená, že působí takovým oslabeným dojmem. Eh, tady je mnoha, eh, mnoho požadavků eh, zohlednit veřejné mínění. Já si myslím, že tady komise by to měla podrobněji rozpracovat, protože ten, ten, to, to veřejnost se nedívá příliš příznivě na klonovaná zvířata a prostě to nechtějí konzumovat lidé a já s tím souhlasím a já si myslím, že Evropská komise by to měla reflektovat. Děkuji. Další stínová zpravodajka. Yo, por supuesto, quiero sumar. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě se přidám k těm, kteří gratulují dvěma zpravodajkám a zejména paní Samar, která je zde dnes přítomná. Chtěla bych zdůraznit několik věcí. Pozměňovací návrhy které jsme předložili, usilují o takovou jakousi střední cestu mezi pozicí komise a mezi pozicí zpravodajky, zpravodajek. To je něco, co jsem chtěla potrhnout. Souhlasila jsem s časovými lhutami, no pardon, sou, sou, souhlasila jsem s tím, že to může být pouze dočasné, mm, protože pokud, pokud byste byl nějaký definitivní zákaz, tak potom se to dost těžko mění. Takže já bych spíše chtěla říct, že může pak dojít k tomu, že přehodnotíme názor, takže spíše bych šla nějakou takovou střední cestou. Máme zde vědecké, eh, vědecké zprávy, které eh, jsou, jsou relevantní a jsou velice důležité. S tím eh, bych si dovolila nesouhlasit, eh, s tím, co říkali zpravodajky. Pak jsou to etické otázky, ale každý má jiné etické hm, hodnoty nebo cítění. A pokud chcete do té zprávy vkládat etiku, tak to bude dost eh, hm, pochybnitelné. Myslím si, že bychom se spíše měli držet vědeckých poznatků. a i mé pozměňovací návrhy také třeba hovoří o tom, že je těžké definovat tyto klonované zvířata. Je důležité, aby jakákoliv um, legislativa byla vymahatelná. Děkuji, nyní pan Nikolson. Ne, ne, není tady, tak pan poslanec Vojčechovský. Paní posel Miller, nebo pan posel Miller. yes. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Sklonování je ohrožení pro dobré, dobrý, dobré životní eh, podmínky zvířat. Na tom se všichni shodneme. A kromě toho se shodneme na tom, že na místo směrnice chceme nařízení, Toto nařízení totiž představuje, nebo poskytne lepší právní rámec pro všech 28 členských států. To jsme do toho vnesli a z našeho pohledu eh, je tu ještě jedna důležitá věc, kterou do toho musíme doplnit a sice bychom se měli eh, přesně zamyslet nad tím, co tady v souvislosti s nařízením o klonování vznikne za regulaci, jestli eh, to není tedy regulace přílišná. Komise by tedy měla prověřit systém eh, indikátorů, a měla by zjistit, jestli eh, to, co vytvoříme, odpovídá i nákladům, které s tím budou spjaty. A pokud to bude technicky, technicky možné, neměla, neměla by tato pravidla vést k, eh, ke zvýšené administrativní zátěži pro současněné strany. To znamená, že je pro nás velmi důležité, aby byly zapracovány pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Děkuji. Kontinuujeme vypovědi Šedora. Děkuji a budou pokračovat eh, proslovy stínových zpravodaj. A eh, já za tímto účelem předám předsedání panu Laviově. Děkuji vám. A jako další bude pan Fedele. Děkuji vám. Já myslím, že to je důležité téma, poněvadž se týká také otázky našeho pohledu na inovace a technologie ve zemědělství. Myslím, že eh, tady zasnívá mnoho fantastických myšlenek, ale eh, my víme, že klonování dnes je eh, značně škodlivé pro zvířata. Komise má pravdu, když říká, že bychom měli provádět kontinuální přeskum. A Eh, také pokud eh, zákaz, pak zákaz permanentní. Ovšem, co to znamená permanentní zákaz? My eh, prostě legislativu můžeme vždycky změnit a my se shodneme na tom, že chceme tady zákaz, ale také bychom si přáli revizi, tak abychom nebrání rozvoji technologií, které za 20-30 let mohou fungovat velice dobře že myslím, že důležité je také to, abychom v Evropě měli eh, eh, přístup k kvalitnímu genetickému materiálu, eh, protože naše zemědělství musí být konkurenceschopné a my vidíme, že jinde ve světě se děje mnoho inovací. Čili já si myslím, že klonování by eh, mělo být dlouhodobě umožněno, tedy ve vzdálenějším horizontu a, a tak dále. Já si myslím, že je velice důležité, eh, zda, eh, a co tedy jak naložit s ze zvířat, které pocházejí tedy z klonovaných tady sklonování. Já eh, myslím, že eh, bychom se měli opírat o fakta. Eh, dohledatelnost může být v pořádku, ale musí být teda udělána proveditelným způsobem. Já myslím, že k té debatě se ještě vrátíme a myslím, že budeme ještě řešit názorové rozdíly. Děkuji. A nyní paní Azerkamp. Děkuji, pane předsedo, a především chci poděkovat zpravodajkám za množství vedené práce a myslím, že ty výsledky jsou velmi dobré. Nicméně mám jisté obavy, které chci vyjádřit, pane předsedo. Jak všichni víme, klonování není v zájmu našich občanů a zdá se, říct, zdá se říci, že spotřebitelé se proti této technologii masově staví. A není to ani v zájmu zvířat. A ne, nehovoříme nejenom o těch klonovaných zvířatách a zvířatech, ale také o e, eh, tam dalším, těch dalších generací a tak dále. My tady o té technologii hovoříme už dlouho, ale dá se říci, že se nikam dále nevyvíjí, aby byla nějaký efektivnější, příznivější a tak dále. Čili je tady jenom jedna věc. Já bych si přála totální zákaz, a to nejenom pro klonovaná zvířata, ale také pro eh, další účely a nejenom zemědělské. Eh, třeba, já nevím, pro sportovní a kulturní záležitosti se tady hovoří o výjimce. Já si myslím, že eh, také by se tam mělo týkat klonování pro vědecké účely a další možné formy klonování Nemyslím si, že dohledatelnost by měl být nějaký velký problém, poněvadž občané jsou eh, silně proti klonování a měli bychom tedy zajistit, že potomstvo těchto zvířat by mělo být řádně označováno. Samozřejmě je to otázka eh, komerční, poněvadž tady mnozí Eh, mnozí mm, na tom vydělávají peníze. Děkuji paní panu. Já vielen Dank. Eh, ich glaube... Děkuji. V podstatě se v parlamentu v této otázce shodneme, ale eh, neschodneme se na detaily, detailech. A já si nemyslím, že tady můžeme nechat nějaká otevřená vrátka v tom smyslu, pokud by to bylo možné, tak to eh, uděláme. S tom s kolegy nesouhlasí. Myslím si, že potřebujeme absolutní zákaz, ne něco podmíněného. A kromě toho Eh, jako evropský eh, zemědělec jsem si jist tím, že eh, se nestaneme muzeálními exponáty, muzejními exponáty jenom proto, že jsme proti klonování, můžeme být inovativní v jiných ohledech. V diskuzích jsem zase znova říkal, že o klonování v podstatě vůbec nemůžeme diskutovat, protože to je příčina takového utrpení zvířat, že vůbec e, ne, nemá smysl o tom hovořit a v minulých letech e, nedošlo k žádnému, žádnému pokroku. E, technologie se nevyvinula v zájmu zvířat, ve prospěch zvířat. Stále ještě to působí zvířatům velké utrpení. A myslím si, že musíme diskutovat o těch potomcích. U dovozů je možné říci, že to, co se dostane na evropský trh, eh, musí pocházet z neklonovaných zvířat. To znamená, že v mnoha oblastech jsme se tedy eh, poučili a vytvořili jsme v Evropě systém, eh, díky němuž můžeme říci prakticky s jistotou, odkud, děti, odkud pardon, zvířata pochází. A Myslím si, že tedy to musíme prosazovat i při mezinárodních obchodních jednáních. My jsme to řekli v tom pozměňovacím návrhu, který jsme předložili naprosto jasně a také jsme se vyjádřili k definici klonování. E, není to dostatečné, pokud e, to budeme popisovat pouze jako techniku. Myslím si, že ten pojem musí, mít, musí být definován e, šířej. A tak jsme to také předložili v pozměňovacím návrhu. Děkuji a nyní pan a Fronte. Prosím. Děkuji. My jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy a proto budu velmi stručný. Návrh komise byl poměrně vydařený, byly tu některé mezery, které tedy obě zpravodajky doplnily. O důležitých věcech už hovořili kolegové přede mnou. V každém případě je to tak, že bychom do toho měli zahrnout všechna zvířata, včetně potomků. E, kromě toho e, jde o volbu právního nástroje, to znamená, že by to mělo být, mělo být nařízení. A kromě toho jde také o zákaz, musí to být trvalý zákaz, ne prozatímní zákaz. I to je velmi důležité. A my s tím souhlasíme. A v podstatě s tím souhlasí i komise. A Eh, občané si to myslí také. Děkuji. Můžeme zahájit druhé kolo dotazů. Každý prosím dvě a půl minuty. Pan Dortman jako první. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl členem výboru, který vyjednával v rámci těch eh, nepodařených trojstranných jednání. Je jasné, že v Evropě nechceme mléko ani maso z klonovaných zvířat a nikdo tady neklonuje zvířata proto, aby je potom porazil na maso. Eh, otázka zní, co se tedy stane se spermatem a s potomky klonu. Myslím si, že se musíme zamyslet nad tím, jak budeme postupovat, protože to, co předtím řekla paní zpravodajka Renate Somr, to znamená, že nechceme úplně blokovat dovoz ze všech zemí, ze všech zemí, kde dochází ke klonování tak já si kladu následující otázku. Pokud tedy dostaneme dodávku masa z nějakého amerického státu, jak eh, chcete vědět, jestli dědeček toho zvířata byl klonován nebo ne, to přece není možné. To znamená, že musíme být eh, realističtí a mm, v zásadě máme tři možnosti. Buď tedy budeme izolovat eh, naše vlastní chovy od zbytku světa, což mě nepřipadá rozumné. Druhá možnost, přesvědčíme celý svět o tom, aby převzali naše naše pravidla, můžeme se o to pokusit, eh, jestli budeme mít úspěch, to nevím. A za třetí, pokud jde o potomky, i o ty vzdálené potomky, najdeme nějakou úpravu, nějaké pravidlo, které bude realizovatelné, protože jinak eh, tady budeme hovořit o věcech, které nejsou v praxi proveditelné. A eh, za pár let se ukáže, ukáže že to nebylo rozumné. Děkuji. A nyní pan Eňu. I do feel that we are... Já se opravdu myslím, že anticipujeme nějakou obrovskou vlnu eh, produktů z klonovaných zvířat na náš trh, ale to je velice, velice nepravděpodobné. Pokud se podíváme, proč se klonují zvířata, tak je to z toho důvodu, že ten farmář si myslí, že to zvíře má vysokou kvalitu. A proto chce, aby i ostatní zvířata měla stejnou kvalitu. Takhle to ale úplně nefunguje, protože eh, pak samozřejmě ten farmář se doví, že někde na světě je někde ještě kvalitnější zvíře a tím pádem to jeho nemá takovou cenu. To klonování také eh, vlastně tedy sebou pak nenese nějaké velké ekonomické výhody. Také, také je zde i ta vyšší úmrtnost nebo rychlejší úmrtnost. Ale potom, jak je to s těmi, jak je to s těmi um, potomky klonů? Tam vlastně dochází k určitému jakémusi rozředění těch klonovaných gemů. Já nevím, proč vlastně ten farmář by vůbec takto postupoval. Já si myslím, že spíš hovoříme o něčem, co není příliš pravděpodobné. Chtěla bych však, aby se každý zamyslel nad touto věcí. Víme, že všechny věci se nebo že, že ty produkty, ty zvířata se dnes mohou velice rychle pohybovat po světě, může docházet i k přenášení různých chorob, které třeba v některé oblasti jsou známé, ale v některých v některých oblastech ta zvířata jsou velice citlivá vůči nějaké nové chorobě. Týkalo se to třeba přenosu chorob u včel, takže nějaká choroba se může objevit v Asii a ta choroba se pak může ještě přenést do Evropy, ale tím, že se bude používat klonování, tak se můžeme vyhnout přenášení těmto nákazám, takže musíme si uvědomit, že tam jsou i dobré, i výhody klonování. Děkuji, nyní pan Fernand. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Co se týče formy Myslím si, že je dost překvapivé, že u takového tématu máme dost šibeniční termíny. Když bereme v úvahu třeba mlékárenský průmysl nebo producenty ovoce a zeleniny, tak oni všichni chtějí naši pomoc, Většina, téměř většina spotřebitelů v Evropě jsou proti klonovaným zvířatům a jejich produktům. V USA je to přesně naopak. Já si chci zeptat, jak to bude s jednáním o dohodě TTIP? Ta jednání, eh, jak se ta jednání vypořádají s určitými normami? A není to tak, že právě kvůli těm jednáním jste vedeme taková eh, tyto diskuse o klonování. Myslím si, že komise je trochu pokritická Hmm, měl byste, komise chce zde zachovat zákaz klonování pro zvířata, klonovaná zvířata, ale už se není tak úplně jistá, jak by to mělo být s těmi potomky klonovaných zvířat, anebo s dovozem ze třetích zemí. Ehm, myslím, že už jsme dost unavení toho, jak se chová komise, protože komise zde nehájí evropské zájmy. Naopak, komise otvírá dveře zájmům Ameriky. My už toho máme dost, už jsme z toho unavení tím, jak se ta jednání vedou nevhodným způsobem. Takže myslím, že bychom měli proti tomu vystoupit. Potřebujeme zde jasnou regulaci pro naši občany. Nyní paní Grostet. Stejně, stejně jako můj kolega Dorfman, chci říct, že jsem trochu překvapená eh, touto diskusí, protože už několik let jsem vlastně hovoříme, už před lety jsme měli takovou diskusi, ta diskuse byla velice hm, bouřlivá, ale tehdy jsme se dohodli, že nechceme klonování. A teď opět máme na stole tuto debatu. Já se chci zeptat, jaký je tam ekonomický přínos. Když se zeptáme našich zemědělců, tak nám řeknou, že tam není žádný ekonomický přínos, že e- evropské hospodářství nepotřebuje klonování. Navíc víme, že lidé nechtějí klonování. A myslím si, že když se někoho zeptáte na klonování, tak je to stejné, jako když mu zamáváte e, před obličejem červeným hadrem takže spíše se to týká toho, že jsou zde určité otázky obchodu, dovozu a tak dále. Ale opravdu nevím, jak mám vysvětlit evropským občanům, že eh, kvůli tomu, aby zde byla nějaká rovnováha v mezinárodním obchodu, tak potřebujeme zkrátka schválit něco, co vlastně zde vůbec na území Evropy není žádoucí. Já si myslím, že bychom měli být opravdu velice restriktivní v této oblasti. Neměli bychom spochybňovat to, co jsme už rozhodli. Je to, slo, je to opravdu složitá otázka, složitá oblast. Pak, když chcete hovořit třeba o té druhé generaci, o, o těch potomků, o těch potomcích potomků, mm, o obtížné dohledatelnosti, o tom, jak něco dokázat, za to je nebo není klon a tak dále. Pane předsedo, opravdu je se tolik dotazů a to jsou dotazy našich občanů. Musíme poslouchat naše občany a brát je v úvahu. Děkuji nyní pan Jar. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi dva komentáře. Za prvé, byť Eh, byť eh, je to tak, že zatím eh, nemáme žádné, žádná pravidla, tak pokud se zeptáte zemědělců, tak vám mohou říct, že už se tak bez, děje, bez tak děje. Já si myslím, že by to tedy mělo platit pro všechna zvířata, včetně těch chovaných kvůli sportovním akcím a kvůli domácímu chovu. Pokud jde o dohledatelnost, tak tady se připojím k tomu, co říkal pan kolega Dorfman. Upřímná odpověď která, eh, která neuspokojí hned všechny, může být lepší. To znamená, že to nemůžeme zajistit a já tady velmi pochybuji o tom, jestli to můžeme takto prosadit. Jestli tady můžeme prosadit ten zákaz eh, nejen pro klony, ale i pro jejich potomky, protože do které generace, do kolikáté generace to eh, zajistíme. Já si myslím, že to zkrátka není možné. To znamená, že to je moje upřímná odpověď, která pravděpodobně neuspokojí všechny. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. Nyní pan Loizu. Děkuji za slovo. My jsme proti klonování a to z celé řady důvodů. Za prvé, můžete chtít dohledatelnost pro maso, ale na druhé straně tedy nemůžete souhlasit s komerčním využíváním masa sklonovaných zvířat, protože tam tako, ta dohledatelnost, dohledatelnost není zaručena. Za druhé, klonování nepřináší zemědělcům žádnou výhodu. Je to pouze způsob, jak vlastně uhladit, umést cestičku eh, americkým dovozcům v rámci TTIPu. Třetí věc. Jedná se také o trend k uniformizaci zemědělství. Změnilo by to, porušilo by to biodiverzitu, mohlo by to vést třeba k pandemím. Také, je to, také by to zasadilo smrtící ránu tradičnímu zemědělství, které nám dodává potraviny, protože dnes vlastně vůbec ani nevíme, kolik eh, potravin už dnes pochází z klonovaných zvířat. Děkuji nyní pan, paní Lahaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych, chtěla bych říci, že já jsem zde nová v parlamentu. A, ale trochu mi to připomíná diskuse o geneticky modifikovaných organismech, o nových potravinách. Myslím, že musíme používat celský rozum a pragmatismus. Je důležité najít takové řešení, které bude rozumnější než řešení, které bylo u GMO to bylo spíš, to spíše vedlo k dekonstrukci. Nyní paní Dogmano. Děkuji, pane předsedo. Toto je důležitá diskuse, ale bohužel se, nám tato diskuse stáčí ke k otázkám globalizace. Měla byste být celosvětová pravidla pro klonování, ale myslím si, že spíš tím ukazujeme neschopnost eh, členské státy se dokázaly dohodnout na obchodních eh, zásadách pro EU. Ale pak je zde otázka, zda bychom neměli bojovat za celosvětovou regulaci. Měli bychom však hájit svůj vlastní model. anebo bychom mm, také se může stát, že členské státy budou rozhodovat v, v, v nesouladu s tím, co chtějí občané nebo komise. Zajímá mě, zda komise chce opravdu zlepšit situaci. Naše diskuse probíhá ve stejné době, kdy probíhá jednání o dohodě TTIP. Chci se zeptat komise. Připravujete nějaké pevné podmínky, přes které nejede vlak ohledně klonování. Nejedná se pouze o etické obavy. Souvisí s tím třeba i výzkum. Klonování tak taková regulace by mohla otevřít dveře různým modelům, různým vzorcům, pak by bylo těžké najít nějaké výjimky. Takže prostě bychom neměli otevírat tuto pandořinu skřínku. Děkuji nyní paní Šaria Perik. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na co se ptáme? Co je dovoleno? Co není dovoleno? Netýká se to pouze klonování zvířat. Jde o něco, co má přímý dopad na nás. Musíme se zamyslet nad tím, jak chceme pokračovat. Když se podíváme, jaká je realita, když si vyslechneme názory, tak jak zjistíme, že třeba na evropském území už se nachází třeba Eh, sperma odebrané potomkům třetí, čtvrté generace klonovaných zvířat, nebo jsou zde třeba i výrobky z mléka z klonovaných zvířat. My to vlastně ani nevíme, ani nevíme, kolik je zde produktů mm, z klonovaných zvířat, eh, které už lze teď koupit na evropském trhu. Musíme být realističtí, já jsem osobně proti klonování, ale musíme si uvědomit, co je pravda, co není a jak chceme pokračovat. Předložila jsem pozměňovací návrh v tomto smyslu o systému dohledatelnosti a také o tom, že je důležité mm, přizvat do této diskuse vědce. My zde hovoříme dnes už hruba hodinu a ty diskuze by ale měly být ještě mnohem delší. Děkuji. Myslím, že teď je důležité dát slovo i komisi. Ne pouze z toho důvodu, že někteří kolegové přímo adresovali dotazy na zástupce komise, ale protože také chceme znát stanovisko komise a stanovisko na naše komentáře. Dávám slovo paní Chantal Přesky, která zastupuje komisi. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a děkuji taky paní Somrové za prezentaci zprávy a také paní Mojvi. Především bych chtěla připomenout, že eh, ty návrhy eh, pochází z prosince 2013 a z těch eh, mnohých pozměňovacích návrhů se zjevně všichni shodujeme, že klonování na území EU by mělo být zakázáno, poněvadž se potvrzuje, že škodí zvířatům. To Eh, potvrzuje European Safety Authority. Návrhy, které zde máme, zjevně zlepšují situaci oproti současnému stavu. Za prvé, a jsou zde eh, návrhy, které zvyšují právní jistotu, čili eh, chceme zakázat klony, chceme zakázat potraviny z klonů a eh, samozřejmě, eh, že tady hovoříme o zákazech, které budou tady postupně časem přeskomávány podle toho, jak se budou vyvíjet poznatky Čili eh, zatím máme zákaz, který by měl být časově neomezený, tedy na eh, neurčitou dobu, eh, poněvadž věda se může rozvíjet dál, ale také nemusí. Je zde také řada pozměňovacích návrhů, které bychom měli měli uznat. Sice pokud se týče potomku klonů, eh, tak tady není, eh, nemají žádné, v žádném případě horší podmínky chovu než jiné. Prostě se s tím dochází jako s neklonovanými. A eh, komise předložila návrhy, které se týkají zvířat, který, která by mohla být klonována a to by ovšem mohlo způsobit utrpení. Čili my se blížíme k legislativě, která je v maximální možné míře opřená o e, realitu vědeckého poznání. Také bychom se měli e, shodnout na tom, že pokud chceme jít nad rámec návrhu komisy, Eh, musíme mít na paměti princip proporcionality. Vy víte, že komise se zabývala například otázkou označování a eh, také kolegové z výboru, tedy z DG Agri, se tím zabývají a do konce roku by měli předložit výsledky. A samozřejmě součástí toho bude posouzení finančních dopadů a zátěží na naše e, zemědělství. A samozřejmě také e, tady e, se uvažuje o zákazu potomků a potravin z těchto, z těchto potomků. To dnes nelze zakázat na základě smluv, poněvadž tady není nesou tady, není tady narušení eh, životních podmínek zvířat. No a my eh, se tady zabýváme tady eh, reprodukcí se výřad, která vyklonování je mm, způsobem reprodukce, ale ne, to je to tedy je reprodukce jiná než eh, eh, obvyklá takzvaná asexuální. Máme tady eh, návrhy a samozřejmě to nemůže, tady není prostor pro kompromisy v kontextu té typu. Závěrem bych ještě řekla, že na základě pozměňovacích návrhů, které jsme pečlivě eh, prostudovali, eh, se dá říci, že mnohé z nich eh, by si vyžádali ještě dodatečnou, dodatečné posouzení dopadů. A tady jsou skutečně možné nějaké další dopady na farmáře, na zemědělství, čili proto je třeba to důkladně prostudovat. Děkuji vám. Děkuji vám za komentáře. E, jsou to zajímavé informace a myslím, že teď je čas na e, závěrečná slova nebo závěrečné slovo. E, nejdříve tedy paní Moji a poté a vlastně dávám slovo paní Somr, která ji zastupuje. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem kolegům, kteří se k tomu vyjádřili. Vícekrát zaznělo, že je velmi důležité to, že Evropané klonování nechtějí. A skutečně je to tak, že proto žádnou, žádná pravidla nemáme, proto se tím zabýváme. Už jsme se tedy tématem klonování zaobírali několik let, ale přesto nemáme žádná pravidla. To znamená, že je na čase, aby ta diskuze, která tu byla vedena, byla dovedena do nějakého konce. Víme, co e, se tady na evropském trhu odehrává a není možné to e, nějak zpětně konstatovat. To, co tu je, tu zkrátka je, ale je potřeba, abychom tedy vytvořili nějaká pravidla. Já jsem proto, aby ta pravidla byla velmi přísná a proto jsem společně s dalšími kolegy navrhla to, aby se explicitně do oblasti působnosti zahrnuli, zahrnula i sportovní zvířata. Nesmí tu být žádné výjimky. Pokud jde o e, zvířata v domácím chovu, e, anglicky pets nebo companion animals, tak e, s tím tedy sympatizuji, nicméně si myslím, že to ne, zapadá do toho návrhu nařízení, o kterém tu jednáme. Může se tedy stát, že do budoucna mm, jezevčík eh, tedy bude eh, klonován, tak aby jsme si, abychom se nemu, ne, si nemuseli zvykat na nového pejska. Myslím si, že to není záležitost jednoduchá, ale není to nemožné. My jsme tuto diskuzi vedli již před mnoha lety u geneticky modifikovaných organismů. Tady tu dosledovatelnost, dohledatelnost máme a tady taky máme co dočinění se třetími státy, protože ty produkty z geneticky modifikovaných organismů pocházejí ze třetích států. To znamená, že se ptám, proč by to u klonovaných zvířat nemělo fungovat. Myslím si, že tomu nemusíme plošně zakazovat veškeré zvířecí produkty ze zemí, kde se klonuje. To potřeba není. Myslím si, že musí být možné to uh, zajistit. Otázka, do kolikátého, do kolikáté generace se o to máme pokusit, je správná. Eh, myslím si, že tím by se tedy komise měla zabývat a myslím si, že o tom eh, určitě přemýšlí i uh, rada. Já vycházím z toho, že v praxi se ta otázka vytvářet nebo nabízet nebude, protože ty výrobky zkrátka nebudou na trhu. My jsme to podobně zažili i eh, v souvislosti s GMO. Máme tu velmi eh, rozsáhlé povinnosti označování, pokud jde o potraviny a eh, potraviny s GMO zkrátka v našich evropských obchodech s potravinami nenajdete. To znamená, že s tím nemám velký problém a myslím si, že my jako parlament eh, bychom tady mohli tedy trvat na svém stanovisku a trvat na tom, že to bude platit i pro potomky. Tak to chce také většina parlamentu. Velmi pozorně jsem vám naslouchala, ale kromě toho jsem si také udělala celou řadu poznámek. Proberu to s kolegyní moj. Domluvili jsme se na dalších termínech, na dalších schůzkách, tak abychom věděli, jak máme dále postupovat. Pokud eh, si to správně eh, pamatuji, tak se znovu sejdeme 17. června tady ve výboru a eh, to je v tuto chvíli všechno. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A na závěr mi dovolte říci pouze to, že hlasování ve společném výroboru proběhne 17.6. v 15 hodin a že tady budeme hlasovat společně. E, bude to společně se zprávou o článku 55. Bude to tedy v souladu s článkem 55 společné hlasování. Děkuji tady panu předsedovi Sěkerskému a všem dalším eh, členům tohoto výboru za pozornost a uvidíme se eh, 15. června.